Bună ziua, dragi colegi! Aș dori să începem ședința noastră de azi. Dobré odpoledne, vážení kolegové, zahájíme dnešní schůzi. První bod, schválení pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, můžeme ho tedy považovat za schválený. Dnešní jednání je webstreamováno na webových stránkách Evropského parlamentu. Pokud jde o tlumočení, máme ho dnes ve francouzštině, němčině, italštině, nizozemštině, španělštině, češtině, litevštině, polštině, bulharštině a rumunštině a také máme pasivní polštinu. To znamená, ne, je, není mít tlumočení, ale můžete polsky hovořit. Eh, tlumočníci jako obvykle spolehají na kvalitu zvuku a videa a proto je velice důležité, abyste se řídili pokyny pro řečníky. Přetlumočeno bude pouze to, co tlumočníci uvidí, to znamená nikoli třeba telefonní rozhovory. Hovořte pokud možno ve svém mateřském jazyce a pokud to je možné, vyhněte se čtení svého projevu. Tlumočníci předem děkuji za spolupráci a také bych vás chtěl upozornit, že pokud jste přítomni zde fyzicky v sále, tak povinně musíte mít roušku. Pokud eh, už tedy nejsou žádné další připomínky, tak eh, zápis eh, z 11. června, 22. června a 15. července můžeme považovat za schválený. Hlasování se nyní přesunulo na konec našeho jednání. Začneme těmi fajly SZP a hlasování začne v 6.40 a bude pokračovat až do 8 hodiny večerní. A nyní tedy výměna k názoru k jednotlivým návrhům SZP. Nejprve strategické plány. Od počátku našeho legislativního období zasedli stínoví zpravodajové celkem 21krát. Eh, nedávno po přerušení jednání ve výboru Envy zaslali všechny skupiny zpravodají své politické priority a pan Jár navrhl u těch klíčových otázek kompromisy. Parlament by svou pozici měl přijmout na druhém říjnovém plenárním zasedání. Návrh je však eh, poměrně dlouhý. Pak je zde ten eh, druhý eh, návrh financování a monitorování. Zde proběhlo deset schůzek stínových zpravodajů. Ta témata, která byla znovu otevřena, to je jednak ta zpráva, governance a výkonnost 15 eh, článků celkem. Bylo zde předloženo několik pozměňovacích návrhů, většinou však jsou tedy k článku 219, tam se to eh, týká eh, těch povinných eh, snížení objemu, pokud dojde k nějakému značnému narušení trhu. A pak je to ještě příloha, která se týká masa a masných výrobků. Všechny ty pozměňovací návrhy byly schváleny a teď tedy zahájíme debatu. Máme, dáme nejprve kole, slovo kolegovi Járovi za, na pět minut. Já, je se zadá. Já. Tak už jsem tady. Hezké odpoledne všem a Děkuji, že jste všichni byli ochotní se dohodnout a vytvořit si určitý postoj k těm pozměcí návrhům tak krátkém termínu. Všem nám jde o jedno, chceme se na něčem zhodnout, chceme, aby vše se dostalo do podihu. Některé z těch pozměňovacích návrhů byly nesmírně věcné, jiné tady musím bohužel říci, že ta schůzka začala fantasticky a konstruktivně. Najednou nám to výbor Envy zrušil a úplně nám um, zhatil plány. Dále v situaci, kdy vládne COVID, i sekretariat se snaží, abychom udělali, co je v naší moci, aby se to přece jen dotáhlo, dokonce i když to nebylo snadné, ty podmínky jsou skutečně výjimečné, mimořádné a všech děkuji. No a ještě mimochodem eh, chci předeslat, že v pátek jsem měl možnost se krátce účastnit eh, na konferenci evropských těch eh, míst, které se starají o určité statistiky a tam je to nebyrokratické, ty výstupy, a rovněž jsou tam i nebyrokratické kontrolní mechanismy. To je taková moje téze. To jsou totiž ta platební místa. Tam měla tu konferenci, oni tam jsou ten nučný článek a je třeba, abychom na to pohlíželi, že se to musí vyplácet, mít to platební místo zemědělcům, ale zároveň to platební místo taky si s tím musí umět nějak poradit eh, s těmi postupy. Nyní se pustíme přímo do eh, samotného jádra věci, tak jak to na parlamentní rozpravě bude muset pojednáno. Takže je dobře, že většina pozměnící návrhů byla akceptována velkou většinou. Vidím, že se nám všem stýská, tak bych to řekl, abychom viděli ta ekoschémata, jako podílející se a vepsana přímo do páteře těch plateb, aby tam byla velice konkrétně pojmenovaný eh, finanční podíl, aby to brali v potaz i ta platební místa. Čímž se ale bohužel blížíme k určité kontroverzi, já to vnímám pozitivně, ale otázka zní, jak ty výsledky, ty ukazatele, se kterými přicházejí, jak se to pak zpracuje na úrovni členských států, případně těch platebních míst. My samozřejmě, že si přejeme mít společné principy eh, SZP. Na druhé straně chceme dát členským státům určitý manevrovací prostor. Nyní, když se naznačuje, že se to vše zabalí eh, do eh, právního aktu, tak by se oba aspekty tím naplnily když se to tedy podaří skloubit, um, určité um, ústřední pojednání všeho Bruselem a pak ta flexibilita na úrovni členských států členské státy ještě na plenárce vyzvu, aby měli i ten záporný seznam, abychom mohli právně závazně jim říci, co podporováno nebude. My tam máme určité představy o tom. Například jsme se hádali, zda má být závazné určité Mm, pojednávání například kroku podmíněnosti. Co tedy ten zemědělec musí naplnit, aby dostal peníze z Bruselu. O tom se neustále diskutuje, ale na mě, pro mě je to důkaz, a to nemusíme říkat veřejně, že ti zemědělci musí naplnit podmínky. To nevím, zda si všichni uvědomujou. A pak eh, to má určité dimenze, ty platby. Napínavá rozprava to bude na plenárce, abychom do toho dostali ten druhý pilíř. Co ještě potřebujeme dokončit? musíme na to rozumně a s dobrou vůlí. Musíme to na tom plemenárním zasedání uvést tak, aby to vše vyznívalo kladně a zároveň se omezit na ta těžiště nesmíme se nechat zatáhnout do určité inflace těch pozměňovacích návrhů. A zároveň, pokud někdo chce nějaký pozměňující návrh zamítnout, tak si myslím, že by se to mělo i zdůvodňovat. A případně, pokud ano, tak by mělo být méně těch pozměňovacích návrhů. To je z mé strany vše. Děkuji, pane předsedo. Eh, Mulțumesc, dragă Peter. Iar acum doamna Müller. Děkuji mnohokrát. Paní Müller, také pět minut. Vážený pane předsedo, já se omlouvám, to tlumočení eh, trochu za váma zaostávalo. Já bych rovněž ráda poděkovala všem stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Poslední dva roky jsme se tomu velice intenzivně věnovali a už je to za námi. Ten poločas byl skvělý v dubnu loňského roku. Tam všechny politické skupiny vzájemně souhlasily. Moje zpráva podporuje obecně cíle návrhu komise, zejména ty nové modely um, New Delivery Models. A vysloveně se vyjadřujeme pro systém souladu a i zkoumání um, podrobností těch pravidel, tak abychom se dostali na nový systém výkonnosti, která bude bazírovat na mm, právě tom těch výsledcích. Zároveň jednak více flexibility, ale zároveň i odpovědnosti ze strany členských států. Tady jsme ochotni se podílet s členskými státy na určitém utváření těch cílů. To v praxi musí znamenat, že se to řízení musí změnit a musí se zároveň vyjasnit struktura té zprávy v souladu s novým modelem eh, dodání, tím New Delivery Models, tak máme nový model eh, deklarativních eh, výsledků, abychom zároveň dokázali proskoumat, zda je to možné vlastně takto zvládat. Nakonec jsme se dohodli na tom, že ten cyklus bude dvouletý toho podávání zpráv komise. A díky tomu se dá dosáhnout přesnějších odhadů, zda jsme ty ukazatele sepsali správně a zda oni dokážou dosáhnout toho, na čem nám záleží. Jde rovněž o chránění finančních zájmů Evropské unie, čili možnost namátkových kontrol přímo v terénu, ale to by nemělo být pravidlem. Spíše by to mělo být tak, že komise by měla mít možnost provést audit tam, kde případně je určité, určitý náznak či podezření, že by něco nemuselo být v pořádku. Pak pravidla té podmíněnosti. Jinými slovy, určité právní požadavky na um, environmentální ochranu zvířat a tak dále. Pokud to někdo nenaplní, tak může přijít až o 10% pladeb, dnes je to 5%. Dohodli jsme se rovněž na krizové rezervě, která má obnášet 1,5 miliardy právě pro zemědělství. Bylo to velice konstruktivní ta diskuse. Máme společné kompromisy, pod kterými se podepsali všechny politické skupiny, i když od EPP nyní máme takový švenk, který je velice výrazný, kde naše stínová zpravodajka za tuto frakci hovoří, že ten výkonnostní model jí úplně nesedí. Z mého pohledu je to velká škoda, protože ten kardinální argument, že chceme eh, mít tu komunalitu v rámci uh, společné zemědělské politiky, tedy stejné podmínky pro všechny, nezávisle na zeměpisné lokalitě, či zda někdo psychicky to zvládá. To je pro mě krok zpět. Rovněž zároveň ten cíl pak nebude v souladu s těmi strategickými plány Buďme tedy koherentní, apeluji na vás. Když já slyším od eh, Petera Jára, že strategické plány eh, jsou bezpečné, tak já bych eh, chtěla, aby ty principy SAFE byly proskoumány v souladu s horizontální legislativou a aby se to vše dokázalo um, jaksi skloubit. Před letní pauzou ještě si někteří přáli možnost, aby ty výstupy, tedy uplatňování finančních prostředků, úplně proškrtat. To mi připadá ten nesprávný signál, který bychom vyslali. Navíc ten výkonnostní bonus už je eh, odhlasován, dohodli jsme se na tom a má tam být eh, fixně zaveden. Tedy já si myslím, že bychom měli dále vše budovat na té zprávě z dubna loňského roku a jen se už teď dohodnout na těch konkrétních záležitostech. Ze strany všech politických eh, frakcí slyším pozitivní náznaky, že bychom už neměli žádné kývouty, že bychom tam skutečně brali, dávali plusky což by mi otevřelo dveře k trilogu a tam bych ráda, abychom měli silný mandát, protože dá se počítat s tím, že přece jen tam o něco přijdeme a to v našem zájmu by nebylo. Děkuji všem a budu se těšit na debatu v plénu. Děkuji mnohokrát paní Müller. A nyní má slovo na pět minut pan Andrieu. Děkuji, pane předsedo. Já se do toho tedy pustím. Chtěl bych také, podobně jako kolegové, poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří přispěli k vypracování této zprávy za jejich příspěvky a chtěl bych poděkovat také jejich týmům. A děkuji také sekretariátu, který odvedl skvělou práci na této zprávě. A také děkuji své kanceláři, která pracovala tak, jak se má. My jsme odvedli důležitý kus práce, já se ho nyní pokusím trošku zhrnout. Zanedlouho o tom budeme debatovat na plenárce. A důležité je, aby komise měla větší zodpovědnost při ochraně integrity trhů a řízení krizí, ale také je třeba dát více zodpovědnosti zemědělcům a jejich hospodářským organizacím. Rozdělím to tedy na takové dvě velké kapitoly. Jednak je zde ta větší úloha pro Evropskou komisi při řízení krizí a ochranou integrity společného trhu. Pokud jde o sektorové regulátory, tak to jsme je tedy definovali, tak eh, my se v té zprávě Hovoříme tam o větší transparentnosti trhu s mlékem a cukrem. Potom tam máme jeden pozměňovací návrh, který hovoří o finanční stránce a umožňuje eh, komisi, aby ty, eh, jak, aby, jak si tam eh, bylo více kontrolováno to obchodování, které probíhá po internetu. Také je třeba více se zaměřit na trh, kde jsou určité eh, anomálie, tak, eh, aby byly evropské eh, prostředky náležitě kontrolovány a aby to platilo pro všechny. Proto tam požadujeme po komisi, aby vypracovala své strategie, své postupy a aby každoročně podávala parlamentu zprávu. Také zdůrazňujeme eh, význam nařízení eh, o společné organizaci trhu při řízení, eh, při řízení těch tržních krizí a také, že je třeba mít dostatečný mechanismus včasného varování, pokud by mělo k nějaké krizi dojít. Komise musí proto mít odpovídající nástroje, Eh, a vycházíme eh, například eh, z toho, kdy v roce 2016 bylo sníže, byly sníženy tedy objemy produkovaného mléka. Pokud jde o sociální a environmentální pravidla při dovozu, Máme zde Green Deal s tou kompenzací uhlíku na hranicích a ukazuje se tedy, že i toho je třeba pro dosažení environmentálních cílů a mělo by se to týkat ještě i tedy dalších pravidel pro vývoz, pro, respektive pro dovoz eh, z těch zemí, které nedodržují například fitosanitární podmínky nebo podmínky dobrého chovu zvířat. A samozřejmě eh, také je třeba respektovat zde eh, další pravidla. Zaměřili jsme se například také na větší flexibilitu pro členské státy, pokud jde o potravinovou pomoc pro děti, případně produkty Eh, programy typu ovoce a zeleniny. Pokud jde o vinařství, víme, že v průběhu té reformy SZP tento sektor si i nadále zachovával nástroje toho, jak se regulovat. V té současné krizi je stále ještě velice vážně eh, postižen a my se domníváme, že ten nový režim autorizace nových vinic by měl být prodloužen až do roku 2050 a eh, také pokud eh, jde o olivový olej, tam by měly fungovat ty eh, mezioborové organizace. Pokud jde o uvádění na trh různých zemědělských výrobků, eh, například výživová hodnota, dealkoholizace vína a označování původu, to vše je tedy také eh, důležité doplnit, pokud jde o víno. A teď ta druhá část, zodpovědnost samotných zemědělců a jejich producentských organizací. Eh, opět eh, se zde zaměřujeme na vinařství, na eh, sír, na eh, šunku a příslušná pravidla rozšiřujeme i na další eh, produkty. A to je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji vám pane Andriu, a nyní stínoví zpravodajové. Každý bude mít eh, dvě minuty. Paní Maria Neuchl. So, uh, ganz herzlichen Dank. Děkuji vám. No, děkuji. Doufám, že mě všichni dobře slyšíte. Jsem tady v kanceláři. Jsou za námi perné týdny. Velice soustředěně jsme pracovali a chci poděkovat všem ze všech praxí. Co chceme docílit naší zemědělskou politiku? Jedno vlastně jediné, aby vše bylo zakořeněno v komplexní politice pro evropské budoucnosti tam k tomu tedy patří i silné potržení zelené architektury. A tam to má tři aspekty v té zemědělské politiky. Tam se to na třech místech musí projevit a to si nemůžeme odmyslet. Jednak podmíněnost, tedy povinnost všech zemědělců, kteří berou evropské peníze, aby se angažovali za životní prostředí. Právě ekosystémy budou muset mít velké procentní priority, aby veškeré zelené nápady byly prosazovány. Pak článek článek 65, tedy druhý pilíř, který výsloveně má Evropu ozeleňovat. Tedy to je jeden, jedna strana mince, zelená, arch, zelená architektura. Pak ta červená architektura. Nemůžeme dávat peníze podnikům, které se nezávažou, aby působili eh, co e, nejhumánněji. Hovoříme o dlouhých dodavatelských řetězcích, které musí sahat až do Singapuru. No tak to nevím. My musíme podpořit evropské dodavatele ty, u nich jsme ochotní a schopni kontrolovat, že se chovají evropsky, že mají své zaměstnance pojištěné, přihlášené a tak dále, že vše probíhá v souladu s lidskými právy a tak dále. Tedy odpovědnost, to je jedna strana mince a provázanost s cíly, které už máme jako priority, například eh, pařížské klimatické um, smlouvy. A to my už dávno v výboru pro zemědělství máme jakoby dohodnuto, ale pod tím se musí začít podepisovat všechny výbory. Přirozeně i zaměstnanoc, i pro průmysl a zároveň i pro životní prostředí. Pokud se toto povede, tak jsme svých cílů stoprocentně dosáhli. Děkuji. Děkuji vám. Prosím, respektujte vymezenou dobu, protože jinak se spozdíme. A za Renew Madame Toloré? Paní Toloré, máte slovo. Děkuji. Děkuji všem, kdo se podíleli na této velice ambiciozní reformě společné zemědělské politiky. Pokud jde o strategické eh, plány, tak zastupuji zde kolegu, který ještě jedná a chtěla bych eh, také připomenout, že někteří zemědělci žijí se společné zemědělské politiky a musíme jim pomoci, musíme je doprovázet. Za prvé, pokud jde o ta ekologická opatření, zde samozřejmě, a chci zdůraznit, že zde již máme stávající ekologická opatření eh, v rámci udržitelného eh, rozvoje a já jak si eh, příliš eh, nechápu, eh, proč se v těch strategických plánech některé tyto věci jaksi omezují. Pokud jde o transfery mezi pilíře, v druhém pilíři je spolufinancování, takže těch 12% těch transferů, tam je třeba dbát na to, aby skutečně ta politika ještě byla společná. A nejsem si úplně jistá, zda přesuny z pilíře 1 do pilíře 2 eh, nebude vytvářet eh, konkurenci uvnitř Evropské unie. A abych to uzavřela, Ráda bych eh, komisi vyřídila, že eh, očekáváme prodloužení delegovaných aktů pro sektor vína, protože to skutečně potřebujeme. Děkuji. No, eh, Děkuji vám. Paní Tolory? A není Žil Lebreton? Děkuji, pane předsedo. Já bych rád eh, přivítal to, že existují národní strategické plány, protože je to určitý faktor flexibility společné zemědělské politiky. Umožní každému členskému státu přizpůsobit eh, si to svým podmínkám, samozřejmě s tím, že bude respektovat tu hlavní orientaci, která je společná. Někdo hovoří o tom, že je to taková renacionalizace SZP, je to možná trošku eh, přehnané, ale část pravdy v tom je ale může to být nápomocné. Přesto jsem ze tří důvodů znepokojen. Za prvé, máme zde spousty čísel, a přesto je zde tedy ale eh, snížení rozpočtu na SZP, což mi nepřipadá vhodné vzhledem ke krizi, kterou tento sektor prochází. Myslím si, že je třeba, abychom eh, bojovali za to, aby eh, ty základní platby nebyly snižovány. Za druhé, jsou zde ty ekologické požadavky, které mi připadají příliš vysoké. Já samozřejmě jsem proto, abychom zohlednili ekologickou transformaci, ale je třeba to dělat opatrně. Myslím si, že se nám nepodařilo se zde ještě úplně shodnout. Na plenárce bude řada pozměňovacích návrhů a určitě eh, se to bude hodně eh, zdůrazňovat, ten výsledek, kterého bude dosaženo. Máme zde belgické množství těch environmentálních indikátorů a pod, s tím budou samozřejmě souviset i obrovské kontroly, administrativní zátěž a také náklady, které budou spočívat na zemědělcích, eh, zvláště pokud se vydají tou eh, cestou toho obecného eh, systému certifikace. A třetí důvod mého znepokojení se týká toho globali, té globalizace a výměny zboží. 28. dubna během pandemie podepsala Unie eh, dohodu s Mexikem a bude se dovážet hovězí, což znevýhodní naše producenty. Myslím si, že tedy eh, ten celkový dojem není úplně ideální. My se bude, samozřejmě budeme eh, snažit uklidňovat zemědělce, ale oni mají často pocit, že se s ním zachází jako s pátým kolem uvozu. Děkuji vám. A nyní pan Hojzling, prosím. Ano, pane předsedo. Petr, já tady apeluje na hrdý rozum a dobrou vůli. Pod tím bych se rád podepsal, ale co jsme se naposledy sešli, to bylo tak chaotické, že bohužel to v praxi nefunguje. Dnes dopoledne pan Petr Jár je v autě, takže tam to nebylo skoro možné se vůbec slyšet a tak toto v poslední době promítá, probíhalo. Kdo se tady domníval, že tvoříme velké dílo, tak musím říct si, omlouvám se, ale bohužel v praxi to je trošku pochybné. Co mě ale zejména naštvalo, když jsme si vše odhlasovali a často to bylo velice těsné na tom zasedání těch sínových zpravodají, tak se pak zcukne Eh, SAD, EPP a Renew za zavřenými dveřmi a pak nám to prodává jako obrovský úspěch společné zemědělské politiky. A já se ptám, kde zůstaly klimatické cíle, kde zůstala strategie pro biodiversitu, kde zůstala strategie Farm to Fork, tedy mm, eh, to od farmy až na stůl. Vše o co jsme se snažili, šlo na zmar. A pak ty ekoplány, eh, ty, to musím zdůraznit, jsou dobrovolné, takže to je vlastně krok zpět v SZP. A nyní, když si rozmyslím, že ty ekoschémata. Ekoschémata se ještě mohou i definovat v podstatě, jak si kdo chce, tak si dokážu představit, že se to všechno rozpadne a každý členský stát si to může sám sestavit, jak se mu chce. 70% těch pladeb stále ještě eh, není vázano na nic, jenom na plochu, takže to pro mě žádná reforma není, je to naopak eh, otočení zpátky a těžko to prodáme jako skutečnou reformu, spíše je to eh, takové kukačí vejce a vůbec navíc neplníme to, co jsme si přece vzali. 60% těch klimatických cílů, to jsme si přece, milí kolegové, dohodli a teď se přece vůbec nic v plnění těch klimatických cílů tady nerozehrává. Děkuji. Bertian Rojsan za EKR dvě minuty. Dank u wel, voorzitter. Děkuji, pane předsedající. Pokud jde o reformu SZP, e tak ta nám dává jedinečnou příležitost, abychom eh, zastavili nadbytečnou regulaci a pomohli farmářům. Musíme se k tomu postavit úplně jinak. Eh, musíme upustit o té myšlenky, že všechno se musí regulovat centrálně z Bruselu. My se musíme soustředit na zkušenosti farmářů, ty, které si předávají. Eh, samozřejmě existují diverzita mezi farmami a mezi členskými státy. A bohužel eh, stále eh, více požadavků jsou obecné povahy pro základní platbu. A eh, třeba farmář bude muset mít třímetrovou hranici kolem vodních toků a i když někteří zemědělci investovali do takovýchto prvků, Eh, protože eh, chtějí chránit eh, svou půdu od povodní, tak ale pokud budeme mít takováto pravidla, tak musíme zajistit výjimky, aby farmáři nebyli za to trestáni. Některé politické frakce chtějí zajistit, že je možné třeba pěstovat květiny a e, třeba někdo říká, ano, můžou se pěstovat e, plodiny, pokud jsou pro bílkoviny, ale musíme se zaměřit na otázku ekorežimu, protože tady bude pořád ta podmíněnost, se kterou budou muset e, farmáři žít, aniž nedostanou žádnou kompenzaci. A to, co máme Eh, eh, nyní to není šité na míru. Musíme dát členským státům možnost, aby eh, si mohli vypracovat svoje vlastní pravidla. Třeba článek 28 bude velmi důležitý pro frakci EKR. My jsme přišli s velmi jasným textem, který jsme navrhli a závěrem bych chtěl vyzvat kolegy, aby si uvědomili, že v jakékoliv politice musí být lidský faktor. Co to bude znamenat pro naše zemědělce? kolik eh, hodin pracujete eh, týdně a abyste také dostali eh, spravedlivou cenu za svou práci. Neměli bychom také přeskočit mladé farmáře, oni musí mít nějakou, nějaký výhled do budoucnosti. Děkuji a pokračujeme posledním řečníkem. Pan Flanagan, dvě minuty. Zague. Eh, dobrý den, slyšíte mě? Ano, eh, ano. Ano, slyšíme vás, můžete mluvit. Eh, děkuji vám. Pokud jde o reformu o společné zemědělské politiky, tak to je něco, do čeho jsme byli zapojeni během posledních let. A slyšeli jsme se mnohokrát, prodiskutovali jsme to nesčíslněkrát krát a potom se celý ten e, proces rozpadl, ať už úmyslně nebo plánovaně. Prostě v konečném důsledku máme setkání stínových zpravodajů, buďme upřímní, tak e, to prostě bylo jenom proto, aby se zaplnil e, nebo splnilo to, že každý mohl něco říci a že každý byl zapojen. A dnes jsme měli vlastně to poslední setkání lomeno schůze stínových zpravodajů. Bohužel tam jsme neslyšeli to, co řekl předsedající. Potom u těch ostatních e, řečníků tam jsme je e, neviděli, takže se to netlumočilo. Bylo to v Němčině. A dnes e, tady máme zasedání, kde slyšíme, že existuje hodně dobré vůle. No, nevím, tak pokud eh, věříte v toto, tak věříte asi ve věci, které úplně neexistují. My předložíme naše pozměvací návrhy, budeme se snažit, aby z toho vzešlo něco spravedlivého a eh, uvidíme, jak to eh, dopadne, pokud jde o vyjednávání v rámci trialogu. Ale říci, že to byl upřímný a inkluzivní proces, tak to je největší lež, kterou můžeme kdy slyšet. Děkuji. Děkuji. Pokračujeme se dalším tématem horizontální nařízení N. Sander na dvě minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. Pokud jde o horizontální nařízení, chtěla bych v první řadě ocenit eh, práci, kterou odvedli spravodajové a stínoví spravodajové a vyjádřit politování nad tím, že je zde jeden zásadní bod eh, té reformy, kde se nám nepodařilo dosáhnout dohody. Rozhodne se to tedy až na plenárce. Nicméně já těm kritikám rozumím, pokud jde tedy o pozici většinu, Eh, politických skupin a říkám si, proč je nám vyčítáno, že jsme oslabili výkonnost, když eh, vlastně eh, tam máme tu výkonnostní rezervu a posilujeme kontroly. Jak, proč je nám vyčítáno, že udržujeme dva systémy kontrol, když právě my navrhujeme ten systém způsobilosti plateb zjednodušit, tak abychom eh, jaksi nesměšovali ty jednotlivé typy, které jaksi už dva roky navrhuje komise. Eh, také pan eh, zpravodaj v některých věcech eh, souhlasí s návrhem komise, ale návrh, tak jak je v současnosti na stole, naopak žádnou, žádné zjednodušení nepřináší. Eh, hlasování se blíží a já doufám, že tento parlament eh, podpoří jasnou a nezávislou a také silnou pozici, která nám umožní poté začít jednat eh, s radou a diskutovat s komisí, ale myslím si, že je velice důležité, abychom my měli k dispozici jasnou pozici parlamentu. Pokud jde o ty velké principy struktury SZP, to je tedy jednotnost trhu, Eh, také jaksi, eh, společná politika pomoci, ale eh, často vlastně eh, toto nefunguje a je zde nyní velké nebezpečí, že se eh, bude narušovat hospodářská soutěž a jednotliví zemědělci nebudou mít rovné podmínky, nebude se k ním přistupovat stejně a to poruší tu společnost, společný charakter té zemědělské politiky. My naopak navrhujeme, aby byla tedy redistribuce pomoci a hospodářské pomoci eh, v podobě eh, závazků eh, na ty ekologické kroky, ale také pokud jde o monitorování toho, jak jsou dodržovány ty strategické plány. A já doufám, že komise se zde za nás postaví, tak abychom společně bojovali proti eh, tomu, aby se ta společná politika úplně nerozložila, aby zůstala společná. Děkuji vám. A nyní Pina pičeno dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům. Děkuji eh, také eh, stínovým zpravodajům a technickým týmům, tedy všem, kteří s námi pracovali na tomto velice důležitém tématu. My jsme se snažili smířit dva aspekty, které podle našeho názoru jsou eh, zásadní. Jednak eh, potřebu jasných a bezpečných pravidel pro zemědělce, ale zároveň také zajistit ochranu životního prostředí prostřednictvím eh, kontroly výkonnosti. A pokusili jsme se v těch uplynulých měsících nalézt nějaký vyvážený kompromis, jak si který by eh, vyvažoval ten původní návrh eh, komise a aby to více odpovídalo prioritám naší, našich skupin. Cílem tedy bylo, aby ta pravidla byla společná, abychom zachovali společný charakter zemědělské politiky. V, té, eh, v tom původním návrhu ještě za minulého volebního období to právě bylo spochybněno a tomu nebezpečí rozkladu SZP jsme se opravdu chtěli vyhnout. A je mi líto, že znovu musím upozornit eh, na to, že paní eh, zpravodajka se příliš eh, jaksi k našim návrhům, k naší snaze nepřipojila. My jsme se snažili některé věci vyjasnit, tedy to, aby tam byla ta společná pravidla ale zároveň tam také zajistit velice pečlivé kontroly výsledků, které jsou nezbytné pro dosažení ekologických a klimatických cílů, které jsme si stanovili především tedy pod eh, vedením komise Ursuly von der Leyen. Je velice eh, důležitá ta kontrola výsledků, i pro zlepšení pověsti SZP, protože SZP velmi utrpěla v těch uplynulých letech a to eh, často proto, protože se nedostatečně zdůrazňovaly ty výsledky používání těch peněz, které do toho šly. A my se tedy musíme snažit, abychom měli určitý společný základ těch pravidel. Musíme se v každém případu vyhnout jakému si znárodňování SZP. Ta politika musí zůstat politikou evropskou a je podle našeho názoru nezbytné na tom ještě dále pracovat, ale myslím si, že nesmíme ani eh, eh, zapomínat eh, na to, že existují i podniky, kdy se využívá pracovní síla. Pan předseda přerušuje. Překračujete svůj řečnický čas. Dobře, takže já skončím. Je třeba eh, podívat se i na ty aspekty sociální, aby lidé nebyli eh, využíváni. A tím jsem skončila. Děkuji. Da, mulțumesc. Uh, pro două minute are colegul Ivan. Děkuji vám. A nyní dvě minuty pro pana Ivana Davida ID. Já souhlasím eh, zhruba s tím, co tady řekla eh, paní Sandra před chvílí, eh, ale chtěl bych znovu připomenout a omlouvám se, že jsem s tím možná obtížný, o jaké společné zemědělské politice tady mluvíme, když všichni mají mít stejné povinnosti, ale eh, mají různé podmínky, eh, nejenom tedy eh, pokud se jedná o přírodní prostředí, ale například pokud o výši dotací, ta výše měla být srovnána do roku 2013 a není srovnána do dnes, takže jaká společná politika. Vstupy jsou stejně drahé pro všechny. Všichni si přejeme zlepšení životního prostředí, ale cíle a prostředky by neměly být eh, co nejambicioznější, ale měly by být eh, racionální, tak by bylo dosaženo plných cílů. A nesmí se zapomínat na to, že zemědělství je podnikání a to musí být efektivní, aby se vyplácelo. A mnoha opatření vedou jasně ke snížení efektivity, aniž by to prospělo životnímu prostředí. Obávám se, že se vůbec neskoumá dosažení cílů, ale bojuje se za ambicioznější prostředky, jakom by tím byly naplněny cíle. K jakým důsledkům to povede ve stavu a rozvoji venkova, to si teda můžeme klást otázku. Eh, zemědělství eh, nemá překážet biodiverzitě a obávám se, že bojovníci ze životní prostředí chtějí překážet zemědělství. Eh, zpřísňují se podmínky pro evropské zemědělství a současně se usnadňuje do, do, do, dovoz ze zemí, které nehledí na životní prostředí ani na sociální odpovědnost. A poslední poznámka, chtěl bych se zeptat na osud, osud návrhů, které tady předložil pan komisář, šlo o teze nikoli paragrafované znění. A zajímalo by mě, jestli si to osvojí někdo z poslanců, eh, nebo jestli se čeká, že to bude vloženo v trialogu což je za hranou jednacího řádu, tak jak to tedy bude? Doamna Tilimeț, din partea grupului Verzilor, pentru două. Děkuji, paní Tilimec za zelené na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům za skvělou spolupráci a zejména děkuji zpravodajům, kteří to tady skutečně nemají snadné občané si přejí, aby společná zemědělská politika dávala smysl. Dáváme peníze, ale chceme něco, co pak naplní určitý model. V současný výkonnostní model si myslím, že tady nefunguje, nebude fungovat, jak by měl. Potřebujeme více záruk. Za prvé, národní státní strategické plány budou založeny na konkrétních hmatatelných cílích, napojených na strategii jak biodiverzity, tak eh, od farmy až na stůl. Za druhé, stoprocentní transparentnost, když se bude sledovat výdaje na ochranu klimatu. A za třetí, že dopady budou průběžně monitorovány a využity k korekcím těch plánů. Co dělá SZP pro obnovení biodiverzity? pro snížení emisí, pro zvýšení kvality půdy, pro eh, to, jak fungují farmy. My bychom měli být schopni jasně na tyto otázky odpovědět. Děkuji. mulțumesc și eu. Iar acum dau cuvântul. Děkuji. Děkuji. A nyní za EKR Krištof Jurgiel. Vysoká komise. Pane předsedo, vážená komise, já tady mám otázku na komisi. Ta reforma, kterou zde zavádíme, bude férová z pohledu hospodářské soutěže pro evropské zemědělce? Z mého pohledu zcela jasně ne. Nevím, jak se na to dívají ostatní. Co se týče horizontální um, směrnice 393 eh, ukázalo se, že je to z politického pohledu velice složité. Nyní v podstatě máme dva alternativní návrhy, které se ani nedoplňují. Jednak zpravodajka, která se víceméně drží toho s tím, co, s čím přišla Evropská komise a pak máme EPPSD a RINU, která tam mm, tu podmíněnost mění, ale vystřihla z toho ty strategické plány, tu provázanost a z našeho pohledu to zjednodušuje SZP. Já chci poděkovat paní zpravodajce a sekretariátu, protože ti nám vždy pomáhali a snažili se přicházet s kompromisy, které jsme i částečně byli schopni podpořit. Kromě toho bych rád zdůraznil, že pro EKR je nesmírně důležité, aby malí zemědělci, tedy ti, kteří hospodaří na méně než pěti hektarech, od té podmíněnosti. Osvobození od podmíněnosti, protože jinak to bude nepřiměřená byrokracie jak pro státní orgány, tak pro i samotné zemědělce. My bychom rovněž rádi, aby veškerá rozhodnutí, která se týkají těch odvětví, mohla být v gesci eh, jednotlivých členských států. Děkuji. Děkuji. Na dvě minuty Chris Magmanus, GUE. Please pre- eh, Prosím, zmáčkněte tlačítko pro řečníka. Pan Makmanus. Dacă nu este bună conexiunea, v-aș propune să mergem. Zdá se, že nefunguje spojení. Zkusíme to potom později. A nyní pokračujeme. N. Sander za EPP dvě minuty. Oui, merci. Ano, děkuji, pane předsedo. Zde bych ráda poděkovala zpravodaji a také týmu stínových zpravodajů za konstruktivní práci, kterou jsme odvedli na jednotné organizaci trhu. Blížíme se plenárnímu zasedání, které rozhodne, jaká bude pozice parlamentu. A v návaznosti na reformu z roku 2013 a nařízení Omnibus z roku 2017 eh, si parlament eh, chce přejevést eh, s Kradou a s komisí debatu o transparentnosti řízení trhů a intervencích v případě krizí, ale také o organizaci a strukturování jednotlivých odvětví také o řízení zemědělské nabídky a interakcích s eh, hospodářskou soutěží. Eh, také si přeje, aby se legislativa eh, posílila, především pokud jde o uvádění zboží na trh. Chceme zavést výživové označení pro víno a prodloužit režim povolení nových vinic až do roku 2050. Pokud jde o veškerá tato témata, myslím si, že parlament má eh, skutečně jasný, velice ambiciózní vizi, ambiciózní pozici. Původní návrh eh, komise v podstatě řadu věcí nezmiňoval, nezmiňoval ta témata, o kterých jsem hovořila a myslím si, že obecný přístup, který se očekává na konci měsíce, možná bude mnohem méně ambiciozní ze strany většiny členských států, které tato témata moc ani nezajímají, přestože jsou zásadní. A já doufám, že díky ambicioznosti parlamentu se podaří tyto body prosadit a doufám, že komise nás podpoří. A ještě než skončím, vážený pane předsedo, bych ráda požádala pana generálního ředitele, aby laskavě potvrdil eh, tedy eh, závazek pana komisaře eh, zpátku, že delegované akty, pokud jde o řízení krize v oblasti vína, skutečně budou, protože to sektor očekává s velkým napětím. Děkuji. Jeremy Desarl za Renew dvě minuty. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Všechny vás zdravím. A rád bych na úvod poděkoval Eriku Andriemu, protože si myslím, že díky jeho zprávě se skutečně podařilo postoupit eh, dopředu u témat, která se zemědělců bezprostředně týkají. Týkají se také toho, jak si zorganizují produkci, hospodářských otázek a toho, aby dokázali své produkty více zhodnotit. Myslím si, že je velice důležité, že producentské organizace, že tedy jejich cíle budou ambicioznější, a také je dobré, že se zde předkládají nové návrhy, aby i organizace producentů byly evropským tématem. Myslím si, že jsou zde ještě asi dvě až tři témata, o kterých se bude muset v trialozích eh, hovořit. Jak o tom hovořila Ann Sander například, týká se to především e, řízení krizí a na toho, abychom byli lépe schopni předvídat krize a předkládat e, nástroje, které budou navzájem koherentní a budou skutečně odpovídat potřebám zemědělců v době krizí. To budeme tedy muset v trialogu zdůrazňovat. A v pátek jsem na výboru pro zemědělství e, také hovořil o tom, že u, toho hospodářsk, u těch hospodářských aspektů farem bychom měli být ještě ambicioznější. Samozřejmě, že je třeba zaměřit se na ekologii, na klima, ale ještě jednou zdůrazňuji, že důležitý je také ten ekonomický aspekt, protože pokud podniky nebudou mít finanční eh, stabilitu, tak těžko budou bojovat eh, proti eh, ekologickým problémům. A doufám tedy, že i komise se zde postaví za ten ambiciózní návrh Evropského parlamentu, který se týká společné organizace trhu. Děkuji. No, Děkujeme. I my chceme poděkovat. A na dvě minuty pan Lebreton za ID. Monsieur le Président, moi j'aimerais... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád upozornil na jednu konkrétní záležitost. Týká se to nealkoholického vína a bezmasových, bezmasných výrobků. Myslím si, že to víno bez alkoholu, že tím oklamáváme eh, zemědělce a vlastně tím narušujeme uh, Eh, hospodářskou soutěž pro klasické vinaře, kteří již tak utrpěli covidovou krizí, stejně tak jako americkými krizemi souvisejícími s aférou Airbus a teď se na ně chystá další útok je třeba vyžadovat, aby ta označování skutečně byla jasná a aby neuváděla spotřebitele v omyl. Stejně eh, tak různé párky, klobásy, které jsou ale ve skutečnosti bez masa, jsou to vegetariánské produkty, tak to si myslím, že je ještě mnohem nebezpečnější a mezioborové organizace ve Francii již odkázali eh, takové to nejasné uvádění těchto produktů na trh, že vlastně není úplně jasné, co si spotřebitel kupuje. A máme eh, v podstatě i eh, jednu eh, továrnu na ty eh, uzeniny pro vegany, kterou organizuje u nás velice dobře známý, nebo platí velice dobře u nás známý miliardář pan Měl a Tito lidé se v podstatě snaží rozvíjet nový biznis, food tech, v podstatě různé takové ty umělé potraviny, Potom se toho eh, zmocní různé velké firmy a Velice důležité eh, skutečně je, že eh, párky, uzeniny a stejky, že jak si je velice důležité, aby tady spotřebitel věděl, co si kupuje. Děkuji. A nyní ze zelené Benoabitu. Je, je vous vois en tout cas. Oui, c'est bon? Slyšíte mě? Já bych rád Nejprve poděkoval zpravodajům, sekretariátu a týmům za výbornou práci na tomto návrhu. Mí předřečníci již o tom také hovořili. Já jsem eh, nový poslanec, tedy byl jsem zvolen v tomto období a je mi líto, že jsme neotevřeli víc článků. My jsme pracovali na tom textu, který vycházel z minulého volebního období a myslím si, že jsme mohli otevřít i jiné články. A v souvislosti s tou eh, zdravotní krizí eh, si myslím, že by to bývalo opravdu vhodné. Já mám Eh, na srdci jednak odměňování zemědělců a také otázku eh, transparentnosti. To si myslím, že jsou takové, taková dvě hlavní eh, témata, která toto nařízení musí zmiňovat. Je jaksi zcela nepřijatelné, aby v současné Evropské unii zemědělci vlastně prodávali za ceny, kterými ani nepokryjí tu produkci. Myslím si ale, že ta zpráva jde jaksi eh, správným směrem, tím, že to bude více regulováno. Myslím si, že ale musíme jít ještě dále, protože trh s potravinami není trh jako jakýkoliv jiný. A je také třeba eh, zaměřit se na pravidla, která, kterým jsou upraveny eh, Eh, různé eh, dohody týkající se potravin ve Světové obchodní organizaci. Myslím si také, jak říkal předřečník, eh, že je třeba podpořit zemědělce i v těch ekonomických otázkách, i v těch environmentálních otázkách. A CMO tedy musí být eh, projednávána spolu s těmi dalšími nařízeními. Děkuji a na dvě minuty za EKR Růža Tomašič. Děkuji. Chci poděkovat eh, panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za to, že pracovali za těchto okolností a myslím si, že to byla dobrá práce. Ale jedna věc je, na kterou chci zareagovat. Jsou to dvě věci, které mi činí obavy a chtěla bych znát odpověď. Za prvé, eh, masné výrobky jsou eh, součástí eh, našeho dědictví a evropského způsobu života. Je důležité, abychom zachovali tradiční jídla a zabránit tomu, aby Eh, se třeba pod stejným eh, názvem prodávalo úplně odlišné jídlo. Eh, jedna otázka je, máme veganské, vegetariánské výrobky, ty mají svoje místo na trhu, měly by být k dispozici, ale je tedy logické, že úplně jiné výrobky by měly mít jiné názvy. Narušení trhu a tržní opatření by se eh, měly používat případ od případu a mělo by to být vždy specifické eh, pro eh, konkrétní situace, jako třeba nyní situace s covidem. Situace se liší podle období, sezóny a vždy, se to, vždy by se to mělo řešit nějakým individualizovaným řešením. Da, mulțumesc. Iar acum are cuvântul domnul Děkuji vám. A nyní Petros Kokalis za GUE dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, eh, jeho týmu a všem, kteří pracovali na této problematice. Myslím si, že nyní nastal čas, abychom hlasovali. Nyní Evropský parlament bude hlasovat pro to, aby SZP bylo v souladu se zelenou dohodou a se strategií Farm to Fork. Máme příležitost, abychom eh, zabránili eh, katastrofě v životním prostředí. Pandemie ukázala, jak eh, neefektivní náš eh, eh, potravinářský systém je a jak jsme zranitelní. SZP musí poskytovat potraviny, ale musí to být zeleným a udržitelným způsobem, tak aby to bylo dobré pro naše zemědělce, pro naše občany, pro naše klima a pro budoucí generace v rámci reformy SZP musíme dát do souladu naší ambici s našimi kroky. Nemůžeme se na to dívat jako na nějaký střed mezi životním prostředím a mezi zemědělstvím. Často si uvědujeme, že zemědělci jsou eh, velmi ohrožení klimatickými změnami. A eh, zemědělci jsou ti, kteří jsou ohroženi například suchem, a musí se přizpůsobit novým podmínkám a voláme po nich, nebo chceme po nich, aby dokázali více z méně prostředky. A já doufám, že toto nařízení e, podpoří také změdělce během možných environmentálních krizí. SZP, milí kolegové, nám musí na pomoci, aby náš růst byl lepší. Děkuji. Mulțumesc pentru intervenție. Iar <clears throat> acum... Děkuji za tento diskusní příspěvek. A nyní doběhlo kolečko stínových zpravodajů a přecházíme k členům výboru AKRY. Pan Herbert Dortman za EPP, máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že nastal nejvyšší čas, aby se rozhodně o těchto třech tématech už hlasovalo. Už se po těch dvou letech skutečně nedá nic nového dodat. My už spíše vyvozujeme stále nové důsledky z těch faktů, které známe. Mně je jasné, že za posledních pár týdnů to už už řekli i kolegové z GUE a za zelené, nebyly optimální. My ale za EPP musíme říci, že my jsme se snažili s tím výborem Envy pokračovat v jakýchsi vztazích. Ne, byli jsme to my, kdo by se snažili vše torpédovat. Mnozí si zde stěžují, že to nefunguje, ale sami k tomu přispěli, že se to pak zhroutilo. Takže musíme se znovu dopracovat do situace, kdy se frakce mezi sebou dohodnou a já doufám, že to brzy nastane. Jenom jednu věc bych ještě uh, dodal. Někdy se tváříme, že je třeba znovu vynalézat Ameriku, objevovat Ameriku, ale my přece máme miliony kvalitně vzdělaných zemědělců, kteří vědí, jak provozovat zemědělský statek, kteří se v tom vyznají. Mnozí z nich už jsou budoucnostní, už mají moderní postupy zavedené a ty musíme i nadále podporovat. Mulțumesc, iar acum are cuvântul pentru grupul... Uh, Děkuji vám a nyní dávám slovo Paolo de Castrovi za SAD jedna minut. Grazie, presidente. Ma... Děkuji, pane předsedo. Určitě zde byl odveden veliký kus práce. Jsou to tři velice obtížná témata, takže já chci především poblahopřát všem, kdo se na tom podíleli. Chtěl bych říct, že příští týden tedy půjdeme na plenárku, budeme hlasovat a já budu doufat, že výbor pro životní prostředí především eh, na strategických plánech eh, spolupracoval s námi, aby se ten text zlepšil, abychom dospěli k lepším kompromisům a že tedy tam nenavrhnou za výbor Envy další návrhy, že tuto práci udělají skupiny, tak, aby plenárka příští týden dospěla k nějakému závěru. Takže prosím, apelujte i na ostatní kolegy, aby podpořili naši eh, práci našich zpravodajů. Mulțumesc, iar acum pentru grupul verzilor. Děkuji a nyní dostává slovo za zelené pan Claude Mofa. Bohužel zatím není nic slyšet. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, eh, Politická, moje politická skupina, tedy eh, Zelení, apeluje již dlouho na zásadní eh, změny SZP, která bude čelit environmentálním, klimatickým výzvám, otázkám biodiverzity, potřebě Eh, zajistit kvalitní podmínky eh, živobytí eh, zemědělců, kteří stárnou a také je zde otázka tvorby krajiny. Již dva roky pracujeme na reformě SZP, Nicméně snažíme se tady navazovat na to, co říká komise, ale ta v řadě otázek zaostává, například pokud jde o strategii spole na stůl a další. Je třeba, aby SZP zůstala politikou společnou a myslíme si, že e, ty strategické plány tomu ale nepřispívají, protože nastolují e, jaksi nekalou hospodářskou soutěž, e, pokud jde o ty zemědělské suroviny. Návrhy komise Eh, i nadále se zabývají například tím neefektivním eh, plánem ozeleňování. My ale potřebujeme udržet eh, například stávající úroveň podpory, potřebujeme se zaměřit na mladé zemědělce, vytvářet pracovní místa a to, aby, firmy, aby farmy mohly lépe zhodnocovat svou práci. Také se musíme zaměřit na řízení krizí, a investovat eh, do našich farem tak, aby nedocházelo k eh, delokalizaci. Je třeba přinášet nové eh, vize a to bohužel současný návrh komise nedělá. Také je třeba si uvědomit, že i prostřednictvím zemědělství by bylo bývalo možné jak si nastartovat Evropu a mențiunea jak a fost nevoit Nyní pan Kristensen bude mít slovo. Bohužel museli jsme trochu popřehazovat řečníky, protože někteří kolegové tady nebyli. Ano, vyjednávání OSZP jsou téměř u konce. Určitě nikdo nepochybuje o tom, jak významná je SZP a já doufám, že parlamentní hlas zazní na radě silně. Musíme mít zcela jasná pravidla, větší zohlednění klimatických změn i životního prostředí. Zároveň je důležité dávat zemědělcům pobídky, aby ozeleňovali svou výrobu. Jsem pro jakékoliv řešení, které bude fungovat. Například malá mokřadla, stromy a osazování mm, křovinami, vše, co přispívá eh, k biodiverzitě pro klima. Určitě rovněž velice záleží na tom, abychom se soustředili na výkonnostních aspektech, než na to, jak přísně jsou dodržována pravidla farmáři přece musí na to mít možnost jít zdravým rozumem a já se budu těšit na to, jak to dotáhneme do konce v nejbližších týdnech. Děkuji. Děkuji. A nyní dostane slovo pan Zojdo Alvarez za EPP na minutu. Ta final Děkuji, už jsme v cílové rovince, pokud jde o SZP v EP. A musím přiznat, že ve španělské delegaci v EPP se na to díváme s velkou obavou. Vidíme, že některé politické skupiny zde v Evropském parlamentu chtějí změnit model SZP. Zde tady slyšíme o zeleno-červené architektuře. My co nechceme, aby se to proměnilo v černou architekturu. Eh, díky společné zemědělské politice jsme hlavním, jedním z hlavních eh, vývozů potravin. Zajistili jsme zabezpečení potravinovými dodávkami a ukázali jsme, že ze strategického hlediska eh, jsme příkladem, pokud je o pandemii. Zabránili jsme tomu, aby lidé odcházeli z venkova. A musíme takto dále pokračovat, aby nezmizela pracovní místa z Evropy. A všeho tohoto jsme dosáhli Eh, společně a máme eh, nejlepší kvalitu potravin a máme nejvyšší standardy, pokud jde o životní prostředí a pokud to jde o eh, blaho zvířat. A nesmíme toto obětovat ve prospěch nějakých milných představ. Jinak já nevím, jak budou moci evropské instituce vysvětlit zemědělcům, proč najednou tady tato změna uprostřed takovéto krize. A potom bych chtěl požádat generálního ředitele, aby si uvědomil eh, otázku eh, aktu přenesené pravomoci pro LEN. To je velmi důležité. Děkuji. Já vám děkuji. A nyní dávám slovo paní Kláře Aguilara. Máte minutu. Sí, bueno. Dobré odpoledne. Všechny vás zdravím. Děkuji, pane předsedo. Já chci samozřejmě poděkovat za práci všem zpravodajům. Ta práce byla složitá, chápu to a proto jim chci poděkovat. Ale myslím si, že okolnosti v SZP jsou odlišné od minula momentálně Zatím ještě nemáme uzavřené závazky ohledně strategických plánů, tak abychom to mohli posoudit, tedy ty poslední závazky. Ještě to není dokončené. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že máme tak málo času, tak tak pracovat nemůžeme. Já vím, že všichni pracovali pod tlakem, ale tady je opravdu ve hře hodně. Hovořili jsme hodně o zelené architektuře v rámci reformy. Já bych si přála, aby se hovořilo také o potřebné konkurenceschopnosti zemědělských podniků a že je potřeba zachovat příjmy zemědělců. To je stejně tak důležité jako otázka zelené architektury. Proto očekávám a doufám, že na plenárním zasedání že Eh, tam bude eh, příliš, já se bojím toho, že tam bude příliš mnoho pozměňovacích návrhů ze strany některých výborů a nepodaří se nám nějaké rozné řešení. Očekávám, že všichni budete rozumní a činí mi obavy některé aspekty, které si myslím nebyly dobře uzavřeny. Děkuji. Mulțumesc și eu, iar acum pentru un minut are cuvântul Angel. Děkuji. A nyní dává slovo Angelo Čioka za ID na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že zásadní je eh, zaměřit se na to, že rozpočet na CZP je v současnosti omezován v době, kdy by měl být posilován. A v podstatě jsou tam nyní dělány obrovské škrty. SZP nikdy neměl rozpočet nižší než je 30 eh, celkového evropského rozpočtu. Naším cílem by mělo být investovat eh, do kvalitního zemědělství a to snížení na 30 to je skutečně obrovský problém. Nechci zde dále už rozvíjet to, jak důležitá je hospodář zaručit potravinovou bezpečnost, ale je opravdu velice důležité, abychom do SZP investovali nezbytné prostředky nejen kvůli zemědělcům, ale především kvůli eh, zdraví nás a našich dětí. Jinak eh, trhy třetích eh, zemí zaplaví trh potravinami, které naše zdraví a zdraví našich dětí ohrozí. Mulțumesc. Iar acum dați voie pentru un minut, deoarece am această... Děkuji. Pokud dovolíte, já bych si sám nyní dal slovo. Dovolím si pár stručných připomínek. V první řadě sám děkuji zpravodajům za veškeré jejich snahy. Jejich cílem bylo poradit si se všemi třemi složkami ty budou velice významné jak pro spotřebitele, tak pro farmáře a jedná se o běh na dlouhou tráť, který začal ještě za předchozího mandátu a ti, kteří do toho byli zapojeni, vědí, kolik nás to stálo úsilí. Samozřejmě, že by se to dalo komentovat velice rozsáhle, ty výsledky toho úsilí, to, k čemu jsme dospěli, ale na jednu věc rozhodně nesmíme zapomenout, že farmáři potřebují nástroj, který pro ně bude stabilní oporou jak střednědobě, tak dlouhodobě a zároveň potřebují i jednodušší pravidla pro SZP, nesmějí být zavaleni byrokracií, nesmějí být zbytečně omezováni. Jak už řekl náš kolega Dorfman, naši zemědělci přece jsou odborníci ve svém oboru. My jim musíme dát prostor, aby dělali svou práci co nejlépe. Tento, tento motiv se neustále na zasedáních našeho výboru objevuje. A pak druhá záležitost, spotřebitele. I ti musí mít možnost mít přístup jak ke kvalitním potravinám, tak i potravinám za rozumnou cenu. Proto záleží na tom, aby ta nová podoba SZP vstoupila v život co nejdříve. Proto apeluji na všechny politické skupiny, nepředkládejte uh, příliš mnoho pozměňovacích návrhů, abychom co nejdříve vstoupili do trialogu, abychom mohli zemědělcům předložit něco, na čem mohou budovat svou budoucnost. A nyní pan Zvigněv Kužmiuk. Děkuji, pane předsedo, vážení zhromáždění. I já bych rád poděkoval všem zpravodajům, stínovým zpravodajům, kteří rozhodně se zhostili gigantického úkolu. A to už i částečně v minulém volebním období. A i já doufám, že v nejbližší době se dočkáme uvedení v život všech tří nařízení, nezávisle na tom, kolik pozměňovacích návrhů bude předloženo a kolik z nich projde. Tady chci zdůraznit, že moje politická skupina přivítala návrhy komise o intervenční povaze těch ekoprogramů už v prvním pilíři a to hovořím za zemi, kde jsou průměrné platby výrazně nižší než v jiných eh, evropských zemích, takže doufám, že i to přispěje k tomu, aby zemědělci mohli lépe žít. Rovněž se um, přimlouvám za to, aby malé farmy nemusely eh, vyplňovat eh, veškeré formální požadavky pro podmíněnost. Tady už pan poslanec Jurgel to popsal a já doufám, že to na čem jsme se tam dohodli, skutečně projde všemi překážkami. Děkuji vám. Mulțumesc. Iar acum are cuvântul Dino Giaruso din partea... Děkuji. A nyní Dino Giaruso na jednu minutu. Ne, zdá se, že se nenapojil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 Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří pracovali na tomto tématu. Je škoda, že jsme to uh, nezvládli předtím, než jsme to předali na plenární zasedání. Já doufám, že dosáhneme kompromisu na plenárním zasedání. Nyní jsme svědky mnoha změn COVID, eh, nová strategie From Farm to Fork. Tady jsou různá kritéria, ale my nechceme vynaložit peníze na to, abychom dosáhli našich cílů. Eh, tady se jedná o, o podporu 20-30 eh, příjmů a my tady ukládáme farmářům mnoho povinností, ale nechceme jim dát peníze. Potom víme, že se to liší v jednotlivých členských státech. Někdy lidé se vypraví za hranice a tam provádějí svou zemědělskou činnost. Musíme zajistit eh, sladění do roku 2027 a musíme mm, najít způsob, aby ty platby byly stejné pro všechny, aby farmáři mohli přežít. Děkuji. Děkuji, děkuji vám. A nyní máme eh, ještě jednu minutu, než budeme hlasovat. Musíme si také vyslechnout komisi. A dávám ještě tedy slovo panu Bogovičovi, který mě o to požádal. Děkuji za slovo. Eh, děkuji všem, děkuji zpravodaji, stínovým zpravodajům vím, nebo všem zpravodajům a všem stínovým zpravodajům vím, že to jednoduché nebylo a příští týden začneme se s trialogem. Doufám, že nalezneme řešení. COVID ukázal, jaký dopad to mělo na farmáře. Také vidíme, že potřebujeme mladé farmáře Potřebujeme mladé lidi, kteří eh, přijdou s novými nástroji. tak aby eh, se zlepšila oblast venkova. Jsem přesvědčen, že v rámci těchto eh, složek najdeme něco, co je napojeno na digitalizaci, eh, precizní eh, farmářství a jiné otázky, které jsou napojené na otázku zaměstnanosti a kvality života na venkově. Proto doufám, že tyto legislativní akty i ty, které souvisí s regionálním rozvojem, tak budou schopny na pomoci farmářům a oblastem venkova. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Schneiderovi. A chtěl bych vědět, zdali se hlásí ještě někdo jiný o slovo, protože máme na to čas. Takže pokud jste v místnosti, tak můžete zvednout ruku a pokud jste eh, na internetu, tak se také přihlašte. Eh, paní Schneider, děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, novou poslankyní v Evropském parlamentu. Tuto diskuzi sleduji už rok ve výboru Envy a ve výboru pro zemědělství. Chci poděkovat všem těm, kteří během eh, posledních let vedli vyjednávání a Eh, také, že eh, přiblížili eh, problematiku nám novým, protože je potřeba vidět, o čem se hovořilo dříve, pokud jde o SZP a také pokud jde o postupování ve výborech. Toto všechno je potřeba pochopit. Chci ještě zdůraznit, o čem budeme hlasovat příští týden. Samozřejmě jde o budoucnost našich zemědělců v Evropě a jakou budoucnost jim eh, načrtneme a zali budou mít eh, nějakou jistotu pro své podniky a pro eh, jejich zaměstnance. A souvisí to také s jejich schopnostmi a nejdůležitější je otázka udržitelné produkce potravin a to máme v Evropě a je důležité, abychom v Evropě zajistili tyto dovednosti. Potom také jde o budoucnost našich venkovů našich eh, venkovských oblastí, protože eh, tam není eh, pouze otázka zemědělství, ale i společné zemědělské politiky. A to všechno musíme pokrýt při těch našich úvahách. Děkuji. Děkuji. Amaro Alvaro na minutu. Yes. Yes. Dear Shad. You can talk. You can talk. Thank you. Dear Shad. Vážený pane předsedo, já eh, souhlasím eh, s tím, eh, co řekl můj kolega Zojdo je důležitá veškerá ta práce, kterou odvedli naši kolegové v této tak složité problematice. Je potřeba, aby SZP byla vyvážená. Nemůže se jednat pouze o čistou ideologii. Musíme mít ambiciozní společnou zemědělskou politiku. Ale musí to být eh, něco, co budou zemědělci schopni splnit v případě této reformy. bez farmářů nebudeme mít eh, SZP. Eh, pokud eh, při ambiciozní SZP nebudeme brát ohled na farmáře, no tak o to všechno přijdeme. Děkuji, pane předsedu. Děkuji. Zdá se, že se už e, někdo další o slovo nehlásí, tak budeme pokračovat. Prohlášením komise, nebo ne? Ještě pan Andriu, prosím. Pane předsedo, několik slov bych si dovolil eh, k té části strategických plánů my zde diskutujeme o něčem, eh, k čemuž nemáme dostatek eh, podkladů. Je tady eh, to nějak, je to tady nejasné. My v podstatě hovoříme o rozpočtu, nevíme, jaký bude. Jsme týden před plenárním zasedáním a myslím si, že je zde skutečně zásadní metodický problém. Pokud jde o společnou organizaci trhu, jsou zde dvě otázky. Jednak je to ten problém vína, který zmiňovali i ostatní ale v té diskusi vlastně nedošlo žádným kompromisům. Takže na plenárním zasedání se každý bude moci vyjádřit jak k vínu, tak k označování masa. Ale chci zde přítomným členům také připomenout, že my jsme v červnu 2019 hlasovali o příloze číslo 7 a ta byla znovu otevřena v těch diskusích. A pokud by tato příloha nebo pozměňovací návrhy k této příloze nebyly rozhlasovány, tak eh, otázka označování masa zůstane tak, jak v tom textu je. A potom eh, ta rovnováha mezi masnými a nemasnými výrobky nebude eh, jaksi přítomna v tom textu. A potom budeme potřebovat, aby komise vlastně delegovanými akty vyplnila to právní vákuum, které tam bude. Stejně tak, jako tomu bylo u mléka a u drůbeže. Takže my bychom se měli eh, dohodnout, eh, a pokud chceme znovu nastolit rovnováhu mezi eh, proteiny živočišného a proteiny rostlinného původu. A děkuji ještě jednou za to, že jste mi udělil slovo, pane předsedo. Mulțumesc, de acum are cuvântul domnul Christensen. Děkuji, pan Christensen. Děkuji. Ono možná se bude opakovat, ale já jsem skutečně rád, že jsme minulý týden se dohodli na zahájení trialogu, protože tady se jedná o absolutní základy pro novou podobu SZP, ozeleňování, klimatické politiky a já doufám, že rozhodně příští týden otevřeme novou kapitolu. Děkuji. Mulțumesc și eu. Dacă nu mai sunt alte intervenții. Já děkuji vám a pokud se už nám nikdo nechce přihlásit o slovo, pokud už zde nikdo nemá zájem promluvit, tak dávám slovo panu Wolfgangu Bučerovi, eh, generálnímu řediteli DG Agri. Máte slovo, pane řediteli, a obracím se na vás se žádostí, abyste laskavě i zodpověděl dotazy zde položené a pokud nikoliv, tak pak eh, ještě eh, to zaslal písemně mm, ředitel. Chci poděkovat všem spravodajím, stínovým spravodajím i koordinátorům tohoto výboru za skvělou práci a za to, s jakou angažovaností pracovali na pozměňovacích návrzích tohoto návrhu. Nebyla to snadná práce a čím eh, hlouběji jsme se ponořovali do tématu, tím nám bylo jasnější, že je to složitá záležitost, že nám jde o to, aby si farmáři dokázali vydělat, a to ne za každou cenu. Aby ten výdělek byl jak ekonomicky, um, aby se jim vyplácel a zároveň byl v souladu s ochranou životního prostředí. Doufejme, že trialogy budou moci pokračovat tak konstruktivně, jak jsme spolupracovali do posud. Zároveň všem děkuji za podporu, za to, že přece jen v mnoha ohledech jste nás podpořili, naši verzi. A nyní se vyjádřím k dvěma klíčovým prvkům, které se tam neustále objevují eh, v té zprávě o SZP. Mnozí poslanci zde odkazovali na zelené zelenou architekturu budoucnostní SZP a ono je pravda, že je to takový uhelný kámen toho, na čem chceme stavět. Všichni spolu eh, legislátoři jak tedy parlament, tak i komise a rada se shodli na tom, že nová společná zemědělská politika musí významně přispívat k tomu 30% cíli, který je zakotven ve víceletém finančním rámci. A že to musí být věrohodné přispění. 40 výdajů musí být jaksi navázáno na klimatické cíle. Co to znamená v praxi? Každý návrh, s nímž přicházíme, všechny základní charakteristiky musí být proskoumány z pohledu toho, zda přispívají ke klimatickým cílům. Jak víte, právě druhý pilíř se zavazuje, aby přispíval, je to ta obohacená podmíněnost, která mm, se týká přímých pladeb a pak i ty ekoplány a vše, co se s nimi pojí. Tedy, když hovoříme o budoucí podobě SZP a o tom 30% cíli, tak musíme mít věrohodné sledování toho, jak a na co ty peněžní prostředky v tom SZP v nejbližším období půjdou. To je první záležitost. Pak druhá záležitost, která byla častým předmětem diskusí a rozprav, totiž nový model toho dodání, toho výstupu. Jak to v praxi z pohledu komise vypadá? Jednak, že bychom měli mít každoroční zprávy o tom, jak si vede SZP a jak si vede i z pohledu toho zeleného údělu. A biodiverzita to je jenom jeden z těch mnoha prvků. A my bychom chtěli zároveň udělat útrum těm kritikům, kteří neustále spochybňují SZP. Chceme tedy mít důvěryhodné cíle, naplnitelné cíle a tady jsme rádi, že nás parlament chce podpořit. Zároveň ale to poměřování výkonnosti musí být věrohodné a za třetí, pokud členské státy ty cíle neplní, či se od nich zásadně odchylují, tak tam na ně musí být jakýsi metr. Tedy to vše musí být součástí té nové politiky. A pak je tam třetí prvek, zbavování se byrokracie, zjednodušování, uznadnování života každému hospodáři, každému farmáři. Tam to souvisí s počtem auditů kontrol. Ta kontrola bude jednorázová a provede ji členský stát. Takto komise souhlasila. Tedy buďme velice obezřetní, když se budeme snažit znovu zavádět dvoustupňový systém, který na jedné straně nahlíží na výkonnostní e, ukazatele a zároveň to tam vše srovnává se způsobilostí. Ten smíšený model. My už jsme právě navrhovali, aby ta způsobilost už nebyla brána v potaz, aby byly brány spod potaz výstupy. Tedy co máme ve srovnání s prostředky, které ten farmář dostává. A tam záleží na tom, aby komise i nadále byla schopná ověřovat, že členský stát ty kontrolní systémy má, že jsou funkční a že se jimi zabývá. Tedy je naším úkolem analýzovat, situaci v každém členském státě a to, jak ten členský stát k tomu chce přistoupit, aniž bychom si je přáli nahrazovat, doplňovat či jakkoliv měnit sami o sobě. Prostě musí být schopný provést to, co je uloženo. To je z mé strany vše. Já děkuji všem za angažovanost, za to, jak jim tak jako nám záleží na budoucnosti SZP. Děkuji za pozornost. Pane direktor, mulțumesc. A fost... Děkuji, pane řediteli. Děkuji já vám. Měli jsme tady dvě otázky. Kolegové ze Španělka a z Francie, totiž aktiv přenesené pravomoci a odvětví vína. Měli jsme tedy otázky pro odvětví vinařství. Tam bychom se rádi dověděli, jak to vypadá. Ano, děkuji. Já jsem byl pod dojmem, že jsem tady měl zodpovědět otázky týkající se pokračujících prací v oblasti reformy SZP. Ale komise rozhodně začala připravovat návrh prodloužení těch ustanovení, těch nařízení, o nich se vážení eh, poslanci z Francie a ze Španělska zmiňovali. Práce pokračují. Předseda, děkuji, pane řediteli. A mohl bych tedy ještě poděkovat i jménem členů našeho výboru za skvělou spolupráci v oblasti vypracovávání nového legislativního návrhu. Stejně jako vy, i my bychom rádi, aby naši zemědělci měli něco hmatatelného, na čem mohou budovat svou budoucnost, přehledné eh, sady zdrojů a zároveň i možnost eh, přispívat kvalitními potravinami k evropskému hospodářství. Než uzavřeme tuto rozpravu, ještě se obracím na pana Norberta Linkse, aby si vzal slovo. Norbert Linz. Já líbím. Ano, milí kolegové, kolegyně. Jednak děkuji Danielovi Buda za to, že to za mě převzal, to vedení tady této schůze. Já už jsem se k tomu eh, vyjadřil. Tam já jsem se sešel s někým, kdo je nakažený, takže je to taková prevence z mé strany. Když ale někdo sledoval tu rozpravu poslední hodinku a půl, tak eh, asi bude souhlasit s těmi, kteří už prohlásili, že je na čase hlasovat. Máme jasné cíle. Máme rovněž poměrně kvalitní kompromisy. Slibné kompromisy. Možná tam je pár podrobností, které musí projít, případně čas ukáže, jak jsou kvalitní, ale každopádně ty kompromisy stojí za to a já doufám, že u těch kompromisů um, budou schváleny většinově. Chci poděkovat všem zpravodajům, zpravodajkám za takto hloubkové úsilí za takto houževnatou práci a samozřejmě i všem stínovým zpravodajům. Někteří byli u toho od samého začátku, jiní se k nám připojili po evropských volbách v roce 2019. Chci připomenout, že původně jsme měli téměř 7 tisíc pozměňovacích návrhů a právě ten zlomový bod, kdy jsme si s tím poradili a dostali jsme to pod jakousi kontroli, to byl ten duben loňského roku a tam jsme se pokusili i o konzens s výborem Envy. No a konečně minulý týden jsme všichni dospěli k tomu, že Doufáme, že to hlasování příští týden zahájí novou kapitolu, novou éru pro SZP. A i to by pak mělo být tím průbížským kámenem našeho výboru. Ono, ta minulost není jenom černá. I Doposud se už nám podařilo dosáhnout mnohého, ale nyní chceme mít rovnováhu mezi hospodářstvím, ekologií a sociálními otázkami. Doufáme, že se to podaří a doufáme, že si budeme schopni vzájemně poklepat na rameno a že řekneme, že to dává našim zemědělcům určité výhledy do budoucna až do roku 2027 nejméně a doufáme, že všichni, kteří se nad tím zamyslí, tak eh, přece jen se rozhodnou ve prospěch našich eh, kompromisů. Snažili jsme se tam zahrnout co nejvíce těch eh, pozměňovacích návrhů, na kterých vám záleželo a doufejme, že to bude koherentní výsledek příští týden. Ještě jednou srdečné díky všem a dávám slovo zpět Danielu Budovi. Da, îi mulțumesc domnului Norbert Linz eh, pentru intervenția domniei sa. Já srdečně děkuji Norbertu Lincovi za to, že nám to tady tak výstižně uzavřel. Přirozeně doufáme, že už nám žádné překážky nebudou stát v cestě. Já rovněž děkuji za to, jak zde vedl náš výbor ve své předsednické roli takto složité problematice. Vidím, že se snad ještě hlásí kolegové, ale bohužel nyní už se musíme pustit do hlasování. Už nemáme prostor pro další příspěvky. Tedy nyní zahajuji hlasování formálně 18.40. To je ta hodina, v níž to zahajuji, v níž to vše spustíme a hlasování bude otevřeno do 20 hodin. Ať už zde v této místnosti nebo u sebe v kanceláři či doma budete hlasovat aplikací iVote a Spravodaj zde je Paolo de Castro, jak víme, jedná se o nová generace EU a nástroj pro oživení. Nejdříve si ale musíme ověřit, zda máme kvórum, zda jsme uznášení schopní. No. 15, 17, 18, 25 years. Da, înțeleg că uh, avem vorbul necesar pentru a putea... Zdá se, že skutečně usnášení schopní jsme, tedy můžeme se pustit do hlasování. Jedná se o nástroj EU e příští delegace, generace a nástroj pro oživení rozvoje venkova. Připomenu, že tam máme dvě kola hlasování. V pátek jste obdrželi hlasovací seznam, ten si můžete stáhnout do aplikace iVote a hlasování zahájíme v 18.40 a ukončeno bude ve 20 hodin. Tedy každý z vás by měl seznam svých rozhodnutí v oblasti hlasování předat pomocí iVote. Vaše jméno nejdříve nahoře po levé straně si zvolíte ze seznamu poslanců a pak si nakliknete knoflík vedle konkrétního pozměňovacího návrhu s vaším hlasováním. Můžete si přímo stáhnout tu aplikaci tím, že si zmáčknete Play a posléze knuflík Submit My Ballot. Posléze budete mít pdf, kterou musíte podepsat a odeslat na oficiální adresu Evropského parlamentu agrivote, zavináč a tak dále. Tento dokument by měl být odeslán po hodině 18.40 a před hodinou 20. dnešního večera. Dokumenty odeslány dříve či později nebudou uznány za platné. Zároveň musíte um, přijmout pozvánku k hlasování v iVote a posléze sekretariát vše zkontroluje a výsledky prvního kola hlasování budou sděleny písemně. Konečné hlasování bude mít místo 13. října právě prostřednictvím aplikace iVote, ale aniž by se konal schůze výboru Agri. Vše bylo členům výboru sděleno mailem a poslední konečné hlasování bude zpřístupněno eh, ke hlasování elektronickému zítra v 10.30. Po té, co bude toto kolo hlasování uzavřeno ve 12.30, hlasy budou sečteny a vše bude oznámeno písemně. Ověřili jsme si a už je to definitivní. Skutečně jsme usnášení schopní a nyní se obracím na všechny členy výboru. Předseda se omlouvá, to už jsem tady řekl. Tedy nyní chci pouze poznamenat, že zde máme pana Bokoviče, který nahlásí Savarmu a Kristin Steiner nahradí paní McGuinness. A nyní už zahajuji hlasování. Pamatujte prosím, že zde máte čas do 20 hodin dnešního večera, abyste odeslali svůj hlasovací seznam prostřednictvím aplikace iVote a prosím, Obraťte se na naše informatiky, pokud máte nějaké problémy. Číslo 0032 432 300. A nyní už pokračujeme dalším bodem pořadu jednání, protože tento bod jsem dokončil. Bod různé. Má někdo něco do bodu různé? Pokud nikoliv, tak pouze oznámím, že další zasedání se budou konat. Jednak 26. října od 16.45 do 18.45 a 27. října mezi 9. a 11. hodinou a pak mezi 11.30 a 12.30 v Bruselu. To už je vše. Přeji všem krásný večer a pan předseda ještě děkuje tlumočníkům. Tlumočníci děkuji za pozornost.